Damen und Herren, ich darf die Sitzung eröffnen. Gibt es, meine Damen und Dámy a pánové, usaďte se prosím eh, za hlasování. Máte někdo namítky k eh, pořadu jednání? Paní Lenaček. Než začneme hlasovat, tak musím eh, říct, že zaplo, zapomněla a hlasovací kartičku, takže prosím připočítejte mě. Pan předseda říká, a, eh, to je váš problém. Myslím, eh, že až se vrátíte z plenárky, když si ji tak to to akorát po hlasování. A potom tak vás započítáme, jenom když budete hlasovat správně. Ale vím také o někom, kdo si zapomněl kartičku na, panární, na panárce, a sice já. oh, have my people brought it now. Yeah. So, We have Laila and Arif Yunis here today and yet. Takže eh, dnes a včera ve Štrasburku um, víte, že jako AFET eh, jsme uh, pracovali na nominaci, nebo na návštěvě, která tady byla nominována na Sacharovou cenu v roce 2014. My jsme eh, mm, byli schopni pomoci eh, prostřednictvím eh, šarité peněz z komise. Komise a doktor Vic Šarité podpořili něco, co dělají na záchranu životů. A také bylo dobré, že byli propuštěni a žijí v Nizozemsku, kde mají dceru a dostali azyl od no, nizozemských úřadů. Myslím, že to bylo také možné díky eh, dlouhým eh, vyjednávání s eh, azerbajdžanskými úřady po ošetření v Berlíně. Oni už nejsou v nemocnici její zdraví je eh, lepší, on má pořád nějaké problémy a já myslím, že bychom je zde měli přivítat v 9.45 na a konec eh, zasedání. Pokud budete souhlasit, tak eh, jim dáme hm, pár minut na to, aby zde hm, něco vysvětlili a opět a tady děkuji. Já jenom dokončím. Děkuji uh, Franku Žiraovi, uh, eh, který strašně zapracoval na, uh, té, na tomto případu. Málo kdo uh, to takhle dělá. A bez něj by to bývalo nebylo možné. Pani, pane předsedo, já bych také se připojila k díkům. Chtěla bych eh, poděkovat vám eh, za to, eh, co jste udělal pro to, aby Lela a Elif Junosovi se dostali z vězení a mohli jste být dnes s námi, stejně jako všem ostatním, kteří se na to podíleli. Děkuji. A teď se dostáváme k hlasování. Takže máme eh, návrh eh, stanoviska k návrhu nařízení a víte, o čem mluvím. Eh, Prvoda je pan Sariuš Volsky. Máte k tomu něco? Ještě předtím, než to provedeme. Já silně doporučuji každému, aby, hlasovali, aby hlasoval s nadšením, protože Ukrajina si to zaslouží. A vy jste pro Schaffhauser pozměňovací návrh tedy. Tak to mě překvapilo. Dobře. Takže a kde je pro pozměňovací návrhy 1 a 2? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Kdo je pro pro uh, stanovisko jako takové? Hlasujeme elektronicky. Končím hlasování. Ne, pardon, zahajuji hlasování. Teď eh, to ukončíme. To je 40 eh, ku 3 ku 6. 32 tedy. Hmm. A teď eh, třetí země, již eh, eh, státní příslušníci musí mít víza. Tak je to zase... Teď je to zpráva Mamikinsova o Gruzii. Kdo je pro jedničku a dvojku? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Elektronické hlasování o celé zprávě. Zahajuji a teď už ji končím. Takže 43 pro a ku 5 proti ku 3. Blahopřeji. A teď se dostáváme eh, ke Kosovu. Tady pan Epideos a, a pan Schaffhaus jistě získají podporu. Kdo je pro jejich pozměňovací návrhy? Kdo je proti? A se zdržel? Zamítnuto. Elektronické hlasování o celé věci. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 38 ku 7 ku 6. Paní Uléček eh, žádala o slovo, já vám blahopřeji k zprávě. Děkuji, pane předsedo, a děkuji každému za to, že podpořil tento návrh. Já jsem požádala o slovo, protože, jak víte, výbor Libe, Tania Fajon jako zpravodajka za Libe, žádala o odklad hlasování eh, na hlavním výboru eh, z příštího týdne na září. A já jsem ráda, že my na výboru pro zahraniční záležitosti jsme učinili první krok k naplnění vízové liberalizace pro kosovské občany. Je to jediná země západního Balkánu, kde občané nemohou se volně pohybovat kde mohou volně cestovat, ale ten eh, signál jde také kosovským politikům jak vládním, tak opozičním, protože v Kosovu je třeba udělat dvě věci, tak aby v tomto parlamentu na Libe a na plenárce jsme hlasovali pro a také na radě, proto byla podpora. A to znamená, že hraniční eh, linie mezi Kosovem a Černou horou musí být ratifikována tamním eh, národním schromážděním. Já silně vyzývám kosovské zákonodárce, aby to co nejrychleji učinili, a také kosovská vláda musí eh, naplnit eh, eh, kroky, které souvisejí s tím tribunálem pro organizovaný zločin. Toto opravdu znamená otevření dveří na cestě k bezvízovému styku pro kosovské občany, ale kosované jsou teď na tahu a musí se postarat o to, aby ten bezvízový styk pro jejich občany opravdu byl možný. Thank you very much. Then we come to... Děkuji vám. A teď eh, šest evropská strategie eh, mm, k Iránu po eh, jedné dohodě. Paní Skáke? Pan Howitt, pardon paní Skáka za to odpovídá na Indě. Takže pan Howitt. Dobré dopoledne a mnohokrát vám děkuji, pane předsedo. Tohle je jedna eh, z nejzajímavějších eh, věcí, eh, které mě kdy zajímaly v tomto parlamentu a vím, že poslanci tohoto parlamentu a další, kteří sledují tuto naši práci, hmm, to intenzivně sledují. Já jsem byl eh, v Iránu eh, eh, s viceprezidentní Mogherini jsme tam byli ještě před tou dohodou, snažili jsme se přispět k budování důvěry, chtěli jsme umožnit politickou důvěru a teď jako parlament my tady máme určitou úlohu při vytváření lepších vztahů s Iránem k eh, našemu vzájemnému prospěchu v nadcházejícím období a já s námi eh, intenzivně spolupracuji eh, s paní Prao a, a, a s iránskou úkolovou skupinou paní Mogherini a jejími službami. A od mého jmenování se tomu věnuji intenzivně. Já se vracím do Iránu tenhle týden. A a doufám, že tato eh, zpráva podpoří jak eh, ten pokrok eh, díky té, dosažen díky té úkolové skupině paní Mogherini a, a také další aktivity v nadcházejícím období. Jsem si vědom toho, že jsou tady velmi silní kritici Iránu mezi námi v parlamentu a, a já nepomíjím jejich eh, stanoviska. A tohle je velice poctivá zpráva. Já jsem se eh, snažil nalézt takovou pozici, která získá silný konsenzus tady v parlamentu, ale umožní také tomu procesu se pohnout vpřed. A, a já doufám, že všichni eh, frakce pochopí motivaci u této zprávy. Takže první sekce se týká definování vztahu, který chceme a ehm, jakým procesem se k tomuto vztahu dostaneme. A žádám vás, abyste ji četli pečlivě. Neříkám eh, tam, eh, že normalizace vztahu bude rychle možná protože eh, po dlouhé eh, období izolace musí být eh, dlouhé období budování důvěry, což bude náročné pro obě strany. Je třeba, abychom byli upřímní a realističtí, musíme pochopit společné zájmy a nepopírat je, ale zároveň také musíme pochopit, kde jsou mezi námi rozdíly a nalézt způsob, jak je vyjádřit tak abychom nezablokovali pokrok, ale eh, rozhodně nepopřeli eh, naše eh, pocity a stejně také jejich pocity v tom, co říkáme. Každopádně jde o postupné zlepšování vztahu v řadě politických oblastí, kde jsme schopni se shodnout a zároveň vyjádřit úctu k názorovým neschodám, tam, kde se neschodneme doufám, že valná většina výboru s tímto takto bude eh, souhlasit. V té zprávě eh, říkáme, že bychom měli eh, podpořit tu infrastrukturu, kterou vytvořila komise a služba pro vnější činnost a znovu voláme po znovu otevření delegace EU v Teheránu. Ve zprávách jsme o tom už opakovaně hovořili a opakujeme to i zde, je to důležité. Také podporujeme parlamentní eh, spolupráci, která by měla existovat mezi eh, eh, Iránem a Evropským parlamentem v Medžlisu v Iránu jsme učinili návrh k dialogu o boji s terorismem. Tam je silný zájem. Tam by bylo určitě přínosné pobavit se o vzájemném mm, přístupu. To se tady také opakuje. A no, to bychom určitě eh, rádi jako součást mezi e, eh, eh, styků. Pokud je o lidská práva, tak já jsem aktivním členem výboru, podvýboru pro lidská práva a jsem bývalý koordinátor Mm, ze eh, frakce eh, na tomto podvýboru a nikdo eh, nemůže říkat, že jsem něco jiného než vášní výdostánce lidských práv. Nicméně nechci napsat zprávu, která, díky které se budeme cítit dobře a neuděláme nic pro lidská práva v Iránu. Nechci podkupovat eh, pozici eh, zastánců lidských práv Iránu, takže jsem hodně dlouho eh, s iránskými partnery řešil, co můžeme říci, tak aby to zlepšilo situaci v Iránu. A, s určitou pokorou bych vám rád navrhl, aby nebo chci vám tedy nabídnout, abyste si přečetli ty mé návrhy, eh, které toto mají eh, za cíl. Zaměřuji se na několik věcí, kde si myslím, že lze dosáhnout pokroku. Už eh, začal určitý politický dialog o lidských právech, to je třeba přivítat. Zaměřujeme se, já se zaměřuji na používání trestu smrti a vyzývám k moratoriu o na, na popravy mládeže. Eh, Irán podepsal umluvu o právech dítěte. Eh, je to eh, v souladu s jejich mezinárodními závazky. A je to realistická oblast, kde můžeme pokročit. A druhá oblast, na kterou se zaměřují v této zprávě, je boj s narkotiky. 80% poprav v Iránu souvisí s uh, drogovou trestnou činností. Já jsem se setkal s tou drogovou agenturou v Teheránu. Oni uznávají, že ta stávající politika nefunguje. Uznává, že eh, jejich, eh, že jejich odpovědnost eh, je za něco jiného a podala návrh do Mežlisu, který by snížil počet poprav. A pokud budeme schopni se koordinovat s Iránem a Mm, spolupracovat s ním na jeho protinerkotické politice, mírně podpořit určité iniciativy v Iránu ohledně používání testů smrti v oblasti drog, tak to může zásadně eh, snížit ten počet popravených v Iránu. A myslím si, že tohle jsou eh, oba konkrétní, konstruktivní a možné výsledky v tom eh, procesu. A já bych vás rád požádal, abyste podporu zaměřili právě na všechny tyto návrhy. Potom eh, tady máme také eh, stanovisko výboru pro mezinárodní obchod, eh, které nám přijde. A ten text, který vám předkládám, a s tím souvisí. Například je zde uvedeno, že podporujeme hm, zahájení procesu, na jehož konci by měl Irán získal členství VTO. No, pro, z vás, pro, pro řadu z vás se to bude znát velký hodně ambiciozní. Nicméně eh, je tady celá eh, řada kroků eh, na této cestě, která je nesmírně dlouhá. všechny tyhle kroky souvisejí s vytvářením trhu, vytvářením boje s korupcí, zajištěním transparentnosti, důvěry pro investory a tak dále. A všechno tohle jsou věci v hospodářském zájmu Evropy a myslím si, že tím, že se stanoví tento koncový cíl, tak za jedno je opatření k eh, budování důvěry mezi Evropskou unii a Iránem a také to bude eh, řešit eh, další otázky. Potom jsou tady americké bankovní sankce, které omezují evropské podnikatele. 15 členských států, většina v této místnosti jejich eh, ministři pro obchod vyslali eh, obchodní delegace do Teheránu po podepsání jaderné dohody. Všechny naši země chtějí zlepšené obchodní vztahy s Iránem, ale zásadně eh, to blokují ty extrateritoriální sankce Eh, Spojených států John Kerry eh, s eh, Federico Mogherini k tomu vydali prohlášení, ale my musíme tlačit ještě více prostřednictvím naší evropské zprávy. A potom hospodářství. Já tady hovořím o kvalitě jako o kvantitě investic. Je tady velice zajímavá věc po rušení sankcí vůči Myanmaru Barmě a, a jsou tam zajímavé poznatky a já navrhuji to tež pro Irán. Dále je tady a, eh, část, která se týká spolupráce s Evropskou unii v řadě a, eh, sektorů, nebudu je vždy vyjmenová, zde vyjmenovávat, ale netýká se to, eh, nebo nepíšu tady o přepis, přepsání a, nějakých dohod. Ve Washingtonu něco takového proběhlo hmm v Teheránu také chtěli přepsat tu e, jadernou e, dohodu, ale e, to je vlastně minoritní názor a tady také. Čili já tady se nezabývám analýzou té jaderné dohody od pobodu. Za to to vydá paní Mogherini, ale zabývám se energetikou, obnovitelnými zdroji, bezpečností, Eh, jaderné energetiky pro civilní využití. Potom je tady eh, spolupráce v oblasti uprchlíků, eh, v oblasti technologií, škol, výměn mezilidského, tedy občanských. Je prostě je tady celá řada věcí, jak evropští občané budou moci spolupracovat a máme tady na to celou agendu která eh, souvisí eh, s eh, tím, co, na co se nedávno zaměřilo společné komuniké s Iránci. A potom je tady regionální role Iránu. A já neskrývám, a myslím, že to se shodneme s panem Brokem, že moje hlavní motivace proto, abych se zapojil do této práce, je, že si myslím, že když eh, budeme schopni konstruktivně jednat s Iránem, tak to může zásadně ovlivnit eh, to, jak eh, řešíme regionální konflikty v Jemenu, v Libii, v Syrii a v nestabilních zemích, jako je Libanon. Vy můžete říct, že jsou to zástupné války ale eh, to jsou prostě eh, názorové rozdíly. Není nic, eh, co nám zabrání konfliktům. Ale myslím si, že když dostaneme Irán ke stolu a budeme se s ním bavit, tak je možnost pokročit v těchto regionálních konfliktech. Nevím, jestli je tady pan Gaude, ale... Pokud jde o to být pro Izrael, tak já jsem pro Izrael a pro Palestinu jsme pro řešení dvou států a mm, ta a to zpráva je napsaná velice pečlivě, tak aby mm, zde bylo řečeno, že mír a bezpečnost všech zemí mm, na Blízkém východě bez výjimky, tak to tam je, musí být zajištěna a Irán má také velkou židovskou komunitu a, a měl by toho využít k tomu, aby natáhl ruku vůči ostatním. A pokud eh, zde máte pochybnosti ohledně eh, otázek mezi Izraelem a Palestinou, prosím, přečtěte si to, tak abychom mohli vybrat kon- koncenzus. Já jsem tady um, celou řadu věcí vynechal a, a podám je jako pozměňovací návrhy, ale jsem si jistý, že takhle to bude nekontroverzní. A ty, ty citlivé kontroverzní věci ty vám předložím později a samozřejmě těším se na upřímnou mm, výměnu názoru a je mi jasné, že tady budou názové rozpory a těším se na konstruktivní spolupráci a to ve prospěchu vztahem, ve prospěchu vztahu s Iránem a děkuji vám mnohokrát. Děkuji. Irán se může stát naším nejvýznamnějším spojencem. Pan Preda má slovo. bez mikrofonu. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl poděkovat kolegovi Hobitovi za ten úvod a za jeho zájem pro, o celou věc. Samozřejmě, že otázka našich vztahů a naší strategie eh, vůči Iránu začíná být čím dál tím závažnější. Chápu obchodní důvody, hospodářské důvody, samozřejmě geopolitické motivy eh, se také musí zohlednit a hovoří pro větší angažovanost eh, vůči této zemi, nicméně si myslím, že musíme být trochu obezřetnější. Eh, kolega eh, byl téměř vášnivý a proto říkám obezřetně. Když zhruba před rokem jsme doufali, že situace se promění i v oblasti dodržování lidských práv. Už rok uplynul a když eh, teď se eh, podíváme na situaci v zemi, tak eh, musíme konstatovat, že se situace zhoršila a počet exekucí se v loňském roce zvýšil a je nejvyšší za posledních deset let. Situace žen se nezlepšila, menšiny, náboženské menšiny jsou utlačovány, takže ta situace vypadá takhle a jsem e, rád, že tady Richard připomněl svou bývalou funkci e, koordinátora v oblasti lidských práv. Eh, protože o tom právě chci hovořit a eh, nemohu být, eh, nemohu být v souladu s tím, co je řečeno v odstavci 5, protože naše stanovisko není jen odlišným stanoviskem vůči Iránu. Máme přece jasně postavenou zásadu ohledně trestu smrti a to musíme i nadále obhajovat. S tím se neobchoduje a v odstavce, v odstavci 7 je řečeno, že bychom měli vyjednávat eh, dohody o partnerství. 18. Eh, odstavec hovoří o liberalizaci víz pro určité kategorie občanů a já tady žádám, abychom my požadovali i určité záruky v oblasti dodržování lidských práv. Já jsem přesvědčen, že není možné eh, nevidět prostě být slepí kvůli dohodě o nukleárních zbraních. A myslím, že musíme i nadále žádat výrazná zlepšení v oblasti dodržování lidských práv. A z tohoto eh, hlediska bych rád, aby zpráva byla tak trošičku vyváženější právě e, proto, aby byly více zohledněna lidská práva. E, takže já v tomto směru předložím několik pozměňovacích návrhů. My jsme už e, od našich socialistických kolegů také žádali, aby hovořili i o Iránu, aby hovořili i o Iránu a pouze o Saudské Arábii, protože tam e, je to vždycky tak, že oni se vůči e, Iránu vyjadřují e, pozitivně, vůči šítům iránským, to je problematické, a kritizují pouze Saudskou Arábii. Myslím, že budeme muset asi být trošičku stručnější, protože přijde paní místopředsedkyně Mogherini a máme ještě teď asi z deset řečníků na seznamu. A teď je na řadě pan Líc. chci zdůraznit eh, Eh, jaká je situace. Děkuji eh, panu eh, Prédovi a panu Havitovi za ty vstupy. Je to otázka trestu smrti. Je tady asi tisíc lidí, kteří se osli v této situaci v loňském roce a my se opravdu musíme na toto téma soustředit. Máme i nějaké žádosti od Iránců žijících v Německu, sdělovací prostředky se tím zabývají. Měli bychom na to také více, více se zaměřit. Pan Tenok je další další? Paní Fortige. Děkuji, pane předsedo. Já bych eh, ráda eh, vznesla dvě otázky. Za prvé, především eh, je to otázka trestu smrti a ne pouze počet těch exekucí, ale také ten trend, který tady E, my e, sledujeme e, takzvaně umírněný režim v Iránu, zaznamenává přitom navýšení těchto exekucí a to je problém, velice závažný problém z mého pohledu. Za druhé, je to otázka regionální bezpečnosti. To je také něco, nad čím vysí otazník. Jaký je podle Eh, jaká je podle vašeho názoru role Iránu při podpoře Asáda? Eh, eh, při podpoře hledání řešení syrské krize. A ještě něco. Úloha v boji proti terorismu. Postoj k organizacím, jako je Hamas a možná také co si myslíte o e, případné vůli Iránu se k nám připojit v boji proti e, terorismu. Děkuji, paní Šáky, děkuji, pane předsedo, a děkuji, Richarde, za tu velmi e, náročnou práci. Eh, reagujeme na tu nukleární dohodu pozdě, ale lépe pozdě než vůbec. Já se teď na to nesoustředím, ale každopádně je jasné, že my jako parlament musíme eh, rozšířit svou agendu spolupráce s Iránem, ale nesmíme být naivní. Eh, Iránská republika vzhledem k tomu že tam jsou vztahy mezi eh, hardlinery a dalšími, eh, představuje problém. Je tam prostě nedostatek demokracie, nedostatek eh, možnosti svobodných voleb, vysoká korupce a e, sponzorování terorismu a podpora Asádova režimu, který nedále bombarduje svůj vlastní národ. My jsme třikrát Irán navštívili, včetně návštěvy tohoto výboru a je evidentní, že jsme mohli vidět, jak hluboké ty problémy e, v zemi jsou a na druhé straně, jak velmi závažné, nutné je, abychom se soustředili na lidský kapitál, který představuje nejvyšší kapitál v zemi, vysoce e, vzdělaný globalizovaná společnost, která je v zásadě připravená se e, propojit se světem, ale lidé platí cenu nedostatku svobody. Hovoříme o vysoké míře exekucí, ale musíme také hovořit o nedostatku svobody a práv žen, e, omezení e, internetové svobody a tak dále. Je ta celá řada problémů, takže já tam vidím opravdu jak šance, tak závažné problémy, kterým se musíme věnovat. Musíme musíme eh, zároveň se zbavit jakékoliv naivity a jednat ovšem velice seriózně. Eh, děkuji. Dohoda z minulého července a eh, zrušení sankcí Irán vymanilo z izolace, ve které se země nacházela a objevilo se, že může hrát v regionu konstruktivní roli a hrát ji rovněž e, v mezinárodní ekonomice, přispívat k růstu. Z mého pohledu účast Iránu e, při řešení konfliktu v regionu je něčím, e, co monitorujeme a vnímáme jako velice pozitivní věc. Eh, jsou tady ovšem různé strany v regionu, které se snaží využívat situaci a eh, vytvářet prostředí eh, náboženské bigotnosti. Je to velmi obtížné období pro vztahy s iránským lidem a je velmi dobré, že v tomto směru tady postupujeme kupředu a realizujeme konstruktivní dialog a vytváříme prostředí vzájemné důvěry. Myslím si, že je jasné, že budeme chtít pokračovat v, budování vztahů, konstruktivních vztahů s iránským parlamentem. Chtěla bych panu Hauvetovi poblahopřát k tomu, co udělal. Je to velmi vyvážená zpráva, zabývá se celou řadou výzev, které máme vůči Iránu, ale chtěla bych tady zdůraznit skutečnost, že tady není nějaký významný odkaz eh, k lidským právům, k právům žen, menšin a tak dále eh, my teď máme konstruktivnější základ, od kterého se můžeme odrazit a proto si myslím, že by se náš parlament má k tomuhle vyjádřit výrazně, ne snad uh, nějak zasahovat E, do věcí, ale hovořit o mezinárodních zásadách a o nutnosti zaručovat e, pro iránskou vládu, zaručovat tyto svobody. A to bychom měli podporovat. Děkuji. E, děkuji. Já bych chtěl nejprve poblahopřát zpravodaji, panu Havitovi, za jeho návrh zprávy. Je to zpráva, o které jsme již tedy hovořili, souhrně představuje celou řadu zásadních aspektů a urgentních záležitostí. Já tam samozřejmě předložím určité pozměňovací návrhy, ale co je nejdůležitější, je otázka, spoluprác, otázka spolupráce s Iránem v oblasti životního prostředí, z oblasti technologií. Tady to může být pro obě strany výhodné e, a můžeme už zaznamenat řadu e, velmi pozitivních aspektů na jedné i druhé straně i v tomto e, ohledu, v ohledu životního prostředí. Už jsme o tom mluvili. A pak je tady ještě e, otázka energetické politiky. E, to bude muset Irán úplně promyslet znovu. V oblasti justice a, a bezpečnosti je tady celá řada témat, samozřejmě i téma lidských práv. Já bych tady rád řekl, že ve zprávách, které, eh, či ve vztazích, které Irán s námi udržuje, zaznamenáváme určité změny. V minulosti jsme čelili E, naprostému odmítání e, tématu lidských práv. Teď je, začíná být možné o těchto věcech hovořit a já si myslím, že to je orientace, na kterou se musíme soustředit, musíme e, tady si uvědomit, že je tady celá řada cílů, které bychom mohli realizovat, pokud se tomu budeme opravdu usilovně věnovat. Já se těším na spolupráci s kolegy a určitě nakonec vytvoříme vysoce kvalitní zprávu. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Budu hovořit polsky. A chci říct, že musíme zajistit, aby tady v islámském světě existovala rovnováha. Šítská menšina tady prostě Eh, existuje, pokud eh, bude Irán příliš vyhovovat, eh, vycházet vstříc, tak by se mohla situace výrazně změnit, sunité by mohly nabrat vrchu a situace v Syrii se zhur, zhoršit a tisíce křesťanů a dalších by museli prchat do Evropy. Musíme si ujistit, že respektujeme minority, že respektujeme i šítskou minoritu v muslimském světě světě. Děkuji, pane předsedo. Já chci poděkovat Richardu Howitovi, myslím, že zpráva je dobrou zprávou a e, ten přístup, který tady e, postupně vlastně představil, je dobrým přístupem, e, postupný, postupné přibližování Iránu a ne nějaké prostě vyžadování buď všeho nebo nic. Irán prostě není nějaký párijský stát, Eh, ale zároveň ještě není úplně normálním partnerem a ta normalizace vztahů prochází určitými etapami, musíme je popsat, musíme je bedlivě sledovat a samozřejmě první podmínkou je eh, plné uplatnění eh, nukleární smlouvy. Paní Mogherini nám řekne, jak se na tom stojíme, ale tato podmínka prostě musí být stále před námi, nesmíme ji ztrácet ze zřetele. A pak je tady otázka bedlivého sledování případné militarizace regionu regionu. Myslím, že to je v článku 20. E, není prostě možné, aby relativní změkčení iránské pozice v nukleární oblasti vedlo e, k, dejme tomu, k mnohem tvrdšímu postoji v oblasti balistického programu, který Irán stále ještě e, zvětšuje, prohlubuje. A druhá otázka, kde musím být velice bedlivý, je Sýrie. Je, sem proto, abychom Irán při přizvali ke stolu. Je absurdní diskutovat o Syrii bez Iránu, nicméně e, iránská účast v těch mezinárodních skupinách zatím ještě své ovoce nepřinesla, především v té humanitární oblasti. Se nedá říct, že by Irán hrál nějakou vysoce konstruktivní roli, takže to je zase věc, kde musíme být otevření, ale e, ostražití. Uh, thank you, Chair. Děkuji, pane předsedo. Já bych také rád přivítal v příspěvek a jeho práci na této zprávě. Myslím si, že je to velice důležitá zpráva. Irán je důležitou zemí a musíme zajistit, že naše vztahy s Iránem budou zdravé. Mě velice zajímá celá tato záležitost, jak o tom mluvil Richard, abychom zajistili, že celý region pocítí, že tento, mm, tyto vztahy jdou pozitivním směrem. Jsem také znepokojen Syrií. Myslím si, že to má velký eh, vliv a Irán může sehrát pozitivní úlohu. Měli bychom zajistit pozitivní vývoj těch vazeb tak, aby skutečně Irán tu pozitivní úlohu mohl eh, sehrát. Pak je tady také problém sektářského násilí. I zde si myslím, že Irán může hrát důležitou úlohu, že můžeme eh, toto řešit, protože pokud by to přispělo k deeskalaci, eh, tak eh, by to určitě stálo za to. Viděli jsme už v posledních týdnech, kolik životů bylo promarněno právě kvůli tomu sektářskému násilí. Já velice respektuji eh, Richardovu práci i z minula. Vítám jeho přístup, ale musíme zajistit, že ten přístup bude konzistentní, tak abychom neměli eh, třeba, eh, abychom pak neposlouchali argumenty, že EU měří různým zemím dvojí měrou. Také jsem rád, že tam zahrnou celou řadu oblastí, protože eh, právě díky třeba i obchodní spolupráci můžeme posilovat vztahy a mm, možná předložíme nějaké pozměňovací návrhy k této zprávě. Děkuji, pane předsedo. Dva rychlé body. Nejprve bych chtěl poděkovat zpravodajovi za eh, velice kvalitní text eh, o Iránu chci také vyjádřit svou vděčnost panu Predovi za to, že tak eh, horlivě podporuje lidská práva v celém regionu. Lidská práva jsou samozřejmě důležitá, takže eh, bych byl rád, aby i v souvisejících oblastech podporoval ta lidská práva stejně horlivě. Myslím si, že je třeba, abychom otevřeli stále zastoupení EU v Iránu. To by bylo, bylo by určitě podivné navrhovat PCA a zároveň nemít e, toto stále zastoupení, takže to bychom měli ještě zvážit. Děkuji, pane předsedo. Technická poznámka, když je omezený čas, tak by možná zpravodaj neměl dostat příliš mnoho času a tím se potom omezí čas pro další řečníky. Děkuji. EU e, a Irán. Ta zpráva je nevyvážena. E, je tam vlastně určitá politická linie. EU by neměla přehlížet e, nedostatky Iránu v oblasti lidských práv a demokracie zpráva vlastně tu zátěž vztahu EU-Irán klade na bedra EU, říká, že je třeba zachovat vyjednávacího ducha tak, aby se zlepšily vztahy mezi EU a Iránem. Na základě té diplomacie by se EU eh, e měla opamatovat, že Irán je stále teokratickým režimem, který netoleruje jakékoliv odchylky a vlastně podporuje skupiny, jako je Hezbalách nebo syrský režim. Za druhé, zpráva hovoří o parlamentních vztazích mezi EU a Iránem, ale vlastně pomíjí se nejrůznější případy e, násilí a i v souvislosti s problémem um, voleb, v posledních voleb, volbách 60% kandidátů nesmělo nakonec se voleb účastnit. To znamená, že ten vzniklý parlament není demokratický. Eh, zpráva uznává, že existují rozdíly mezi EU a Iránem v oblasti trestu smrti. A to je velice slabě řečeno. Více než 2400 poprav proběhlo za poslední tři roky, což je víc než kdekoliv jinde za posledních 25 let a Irán patří k jedné z mála zemí, která nadále popravuje nezletilé. Za čtvrté, zpráva opakuje, že EU se nechce vměšovat do interních eh, voleb eh, Iránu, že chce eh, ale vzájemný respekt mezinárodních standardů. Ano, lidské právy také jsou součástí těchto standardů a přitom v březnu 2015 Ahmed Shahi, zvláštní zpravodaj OSN pro lidská práva v Iránu, uvedl, celková situace se zhoršila, pokud jde o lidská práva v Iránu. Za páté, zpráva podporuje snahu Iránu připojit se do VTO. Přitom ale zpráva neuvádí nic o přílišné kontrole, eh, jakou vojenské al a revoluční gardy mají nad iránským průmyslem. Celkově zpráva opakovaně volá po tom, že EU má ukázat příznivou tvář režimu, který přitom aktivně přispěl k útisku Syřanů, sponzoruje terorismus na Středním výchovu, pracuje na rozkladu Izrael, Izraele a navíc posledních 35 let utiskuje své vlastní lidi. Nemělo by to tedy být spíše obráceně? Děkuji za slovo, pane předsedo já bych jenom chtěl říci, že největší počet poprav je v Čínské lidové republice. Avšak na hlavu, na počet obyvatel je největší počet poprav eh, v Iránu. Jenom loni to bylo skoro tisíc lidí. Eh, velice oblíbenou metodou se stávají veřejné popravy na stavebních jeřábech, aby byl ten exekuovaný člověk velice dobře vidět zdaleka. Proto já samozřejmě eh, budu namítat eh, eh, panu zpravodaji, že je ta zpráva nevyvážená a budu podávat některé pozměňovací návrhy, které by eh, pomohly tu zprávu vyvážit. I když samozřejmě chápu možnou roli Iránu jako stabilizačního prvku v regionu. Připomínám, že datum k pozměňovacím návrhům je 14. do 13 hodin, takže myslím si, že obránci lidských práv mají možnost tu zprávu vylepšit. Děkuji. Já, eh, vielen Dank. Eh, Děkuji eh, Richard Hovitovi za tento návrh. Tady sedím. Já si myslím, že na jednu stranu je velice správné, že celý potenciál spolupráce eh, zde tedy popíšeme. A k tomu eh, si eh, správně tedy popsal všechny aspekty. Já zde zdůraznuju bod otevření delegace EU, který zmiňuješ v bodu 3. A nechci opakovat to, co už říkali ostatní kolegové k mm, celkové vyváženosti. Trochu mi to připomíná zprávu, kterou jsem psal asi před 15 lety k témuž tématu. Tam eh, jsme měli tu též situaci, nebo podobnou situaci. Byl zrovna eh, reformní prezident eh, v úřadu Katami, byl ještě reformní majlis, který byl ještě tedy více nakloněný reformám a opravdu tady byla taková nálada k opatrnému průlomu, ale víme, jak se to změnilo. V roce 2004 najednou většina reformních kandidátů nemohla nastoupit. Já jsem u toho také jednou byl. Eh, kolegové, eh, eh, kteří drželi hladovku, tam vlastně nemohli nastoupit, čili proto museli odstoupit. A najednou je tady ta diskrepance mezi těmi formálními a neformálními strukturami v zemi. Když se na to formálně podíváme, mají tam ústav, mají prezidenta, mají majlis. Ale kromě toho jsou tam ti, kteří skutečně eh, tahají za další eh, konec. Nebo tedy jsou na dalším konci páky. Máte tam ty náboženské eh, nadace, které, jejich asi 120, které ovládají většinu hospodářství. To jsou ti, kteří v této oblasti rozhodují. A to všechno není eh, v souladu s, nebo kompatibilní s VTO. Čili tohle jsou věci, které musíme eh, také projednat eh, s Iránem. Na to je třeba určitě poukázat. Thank you. Děkuji. Já velice souhlasím s přístupem přístupem kolegů Predy, a dalších. Velice se mi líbil i přístup Richarda, ta jeho dobrá vůle a naděje, že se ty vztahy zlepší. Nicméně v tomto okamžiku, myslím, si musíme zachovat chladnou hlavu a nepředbíhat eh, skutečným událostem. Kolega eh, Danžán definoval eh, Irán eh, jako zemi, která není normálním partnerem a to by mělo být klíčem v tom našem přístupu, protože ten režim se nezměnil, to je prostě fakt. A to tady už zaznělo. Minulý měsíc ministerstvo zahraničí USA ve své zprávě o globálním terorismu uvedlo Irán jako jeden, z hlavních sponzorů Eh, terorismu. A je třeba tedy zaměřit se na lidská práva a dodržování jaderné dohody. To je nezbytný předpoklad, který musí předcházet jakémukoliv prohloubení spolupráce s Iránem. Je, je třeba, aby ukázali, že jsou skutečně hodně toho zlepšení vztahu. Zatím na uh, iránské straně nevidíme mnoho důvěryhodných kroků. A pokud jde o ten trest smrti, Odstavec 5 už tady byl zmíněn. Dnes budeme odsuzovat Bahrajn eh, také kvůli trestu smrti. A pokud chceme tedy ukázat příklad toho, jak se různým státům měří dvojí měrou, tak to můžeme najít právě zde v odstavci 5. Tady říkáme, že jsme si vědomi rozdílů, které existují mezi EU a Iránem pokud jde o používání trestu smrti a že e, říkáme, že vlastně u těch drog by e, by se ten trest smrti měl omezit, ale to, jak k tomu Irán přistupuje, typická propaganda totalitárního režimu. Je třeba, aby Irán nejprve také splnil doporučení eh, finanční pracovní skupiny a teprve potom může být vyřazen z černého seznamu. Připravím pozměňovací návrhy a velice se těším na další plodnou spolupráci se spravodajem. Děkuji. Jako, eh, jako eh, zástupce EPP, eh, kde jsem tedy tím zpravodajem a hovořím teď. Takže zaprvé z evropské strany bychom měli udělat všechno, co je možné, eh, abychom eh, důvěryhodně podpořili to, že eh, naplníme tu dohodu z jejich straně i z naší strany. Neměli bychom to nechat narušit jinými snahami. Samozřejmě jsou tady třeba opatření k budování důvěry a je nezbytné, abychom tedy zajistili nezbytné kontroly. Také je třeba mít na paměti, že krize v Syrii a v Iráku a k odbourání těch zástupních válek bude třeba Irán a musíme ji zapojit. Všechno, co souvisí s válkou na Středním východě a, a co vede k e, uprchlickým tokům, lze vyřešit jenom, když bude hrát konstruktivní roli Irán. To tež platí i pro Saudskou Arábii která, a dalším, kteří stojí na protistraně. Pokud to nebude fungovat, tak to nebude fungovat se špatnými důsledky pro nás. Dále, když se dívám na iránskou diskusi, nebo jejich vnitřní pocity, tak je mi zřejmé, že oni eh, nevnímají, eh, nevnímají jako naši silnou stránku, když jednáme příliš rychle. Musíme ukázat konstruktivní otevřenost, ale také eh, odpovídající důstojnost při té konstruktivnosti. Jinak by to mohlo být pochopeno špatně. Když vidím, že německý ministr hospodářství a už další, uh, už tři dny po uh, podpisu uh, dohodu, uh, uh, dohody tam uh, běží. Tak nevím, jestli, uh, uh, jestli je to dobře. A ostatní uh, se tam přetlačují. Nevím, jestli je to dobře. Dále musím konstatovat, jak uh, právě říkala řada že je to země rozdělená dvou částí dvojité, dvojího politického systému. Ta náboženská část, eh, víme, jak vypadá, a díky prezidentu eh, Ruhámímu na té státní straně je trochu otevřenější. A to otevřenost oni ukazují, protože ta eh, země potřebuje naléhavě spolupráci, pokud nechce získat přízeň obyvatelstva a udržet tam dobře vzdělané mladé lidi, kteří by přispívali ke stabilizaci. Přitom musíme říci, že z toho vyplývá šance a a na to je třeba navázat. Ale to je možné. Je třeba si také připomenout, že pokud eh, se nebudou držet jaderné dohody, tak se okamžitě zavést ty sankce. Kdyby nebyla ta možnost, tak by se to eh, rychle mohlo znovu obrátit. Proto eh, je třeba mít na paměti toto. A, a přistupovat k těm řím krok po kroku, jak se bylo naznačeno v rámci tedy pozitivního utváření regionu. Musíme také dávat pozor na to, aby v parlamentu eh, který eh, je silně ovlivňován teoretickým systémem. Já nevím, jak eh, jste dopadly volby v ráno, ale bylo to beznadějné. Ale musíme si uvědomit, že tam opravdu nemůže, že tam opravdu eh, nemůže kandidovat každý. A tady je ta teokratická strana systému. Ti kandidáti jsou kontrolováni, i jestli jsou vůbec přípustní pro systém. A spousta z nich eh, není připuštěna. A to je ta druhá stránka. Jsou tu plusy a mínusy a v této oblasti se musíme pohybovat. Pan eh, Richard, já jsem také Eh, přesvědčen, že bychom eh, měli rozvíjet mezi parlamentní vztahy, ale jako parlament bychom tam neměli jezdit. My jsme tam byli a dohodli jsme si, že Iránci přijdou teď. Poslali jsme jim pozvání před volbami a, a eh, můžeš to říct při nějaké cestě. Můžeme obnovit pozvání našeho parlamentu, ať přijedou do Štrasburku nebo Bruselu. Dvakrát za sebou tam jet a oni vůbec nepřijedou to by také mohli pochopit špatně. Čili eh, proto bych dodržel eh, tento eh, pořádek. Děkuji mnohokrát. Pane zpravodaj, máte slovo. A ještě pan Jurek se hlasil o slovo. Děkuji. Naše debata eh, se nepřiměřeně eh, zaměřila eh, na trest smrti, k tomu se za chvíli vrátím, ale především je třeba mnohem důrazněji potrhnout otázku opodstatněných, opodstatněného znepokojení Izraele a jeho bezpečnosti. V Iráně nebude žádná státní antisemická propaganda. To máme eh, právo očekávat. Máme také právo očekávat, eh, že ve věcech souvisejících s regionální bezpečností, ale v souvislosti s Izraelem, eh, nejenom pokud jde o šítsko-sunnické vztahy, se bude dělat důvěryhodná politika. A to Irán musí prokázat dobré úmysly v této oblasti a naše zpráva musí o tom hovořit docela jednoznačně a důrazně. Eh, měli bychom o tom hovořit neimplicitně, ale explicitně. Není důvod eh, eh, tuhle věc zamlčovat, protože i když v kontextu expanze ISISu může být mm, Irán určitou protiváhou této hrozbě, jsou tady některé problémy, které Eh, mm, překáží eh, bezpečí našich přátel a globální bezpečnosti, o které eh, je třeba hovořit, o kterých je třeba hovořit. A musíme to v té zprávě tady i jasně pojmenovat. A potom, pokud jde o trest smrti, samozřejmě právo musí být Eh, spravedlivé, eh, vykonávané eh, přiměřeně a respektovat přirozená lidská práva, ale jsou také demokratické státy, jako jsou Spojené státy, kde se uplatňuje tle smrti a přesto na to neupozorňujeme tak intenzivně. Prostě zabývíme se tím, co opravdu ovlivňuje lidi a jejich život a to je otázka vztahu Iránu k Izraeli a role Hezbollahu a ne, eh, druhořada, no, ne druhořadými věcmi se zabývíme. A potom je tady eh, rola eh, Iránu, jeho, ta, ta narostla mm, vzhledem k válce v Sýrii, ale také si uvědomme, že naše politika a přispěla k prodloužení této války a k tomu, že se angažovaly země, jako je Rusko a další. Děkuji. Myslím si, že ta poslední zmínka se vyjádřila velice jasně ke vztahům s, Izraeli, s Izraelem a takže k tomu nemusíme moc co dodávat. K panu Prédovi já jsem si vědom potenciální kritiky z vaší eh, frakce a proto jsem se snažil velice pečlivě volit slova. Hovořím tam o legitimní bezpečnosti v těchto zemích, mluvím tam o nové eh, struktuře regionální bezpečnosti, kde budou zohledněny eh, legitimní zájmy Izraele a GS, e, GSC zemí a chci také, abychom rozvojem vztahu aktivně bojovali z eh, konflikty v regionu. Eh, pan Khan mluvil o deeskalaci mezi Riádem a Teheránem. S tím souhlasím. Všichni chápeme eh, důsledky sektářského násilí a je tedy snahou tohoto parlamentu k tomu nepřispívat, ale naopak to omezovat. A já myslím, že jsem to koncipoval v tomto duchu, takže Podívejte se prosím ještě na ten text. Ten text není namířen proti Saudské Arábii v tom smyslu, že není namířen ani proti Iránu. Ta zpráva má být ve prospěch míru a ve prospěch pokroku, takže prosím, abyste se na to ještě podívali. Eh, paní Frutika hovořila o úloze Iránu v dalších konfliktech. Nebudu to teď tady rozebírat, protože na to nemáme čas, ale není to tak jednoduché, jak si někdo může představovat. Například v Jemenu, eh, nevím, jak moc velký vliv tam je, nebo v Libanonu, eh, tam také by mohl být velký příspěvek k politickému průlomu, takže je tady také významná úloha ve vztahu k Sýrii, ale také i ve vztahu k boji proti islámskému státu. Ty různé země v regionu mají různý vliv a asi bychom to měli diskutovat ještě šířeji. Paní Šake, vím, má velice upřímný zájem na této otázce. Byly tam eh, volby a hodně všichni mluvili o kvalitě těchto voleb. Já se rád dívám na eh, lidi, když s nimi mluvím, takže se omlouvám, že nemluvím vždycky úplně do mikrofonu. Eh, takže eh, pokud jde o datum voleb, to myslím bylo kvůli tomu, že bylo třeba ještě něco přeorganizovat, proto tam bylo určité spoždění, ale jde tady i strategii o, mezi, pro vztahy mezi EU a Iránem, to znamená také jsme měli usnesení eh, paní Mogherini, eh, tady k tomu mluvila eh, v parlamentu a je to tedy vztah, který se má týkat dlouhodobého přístupu. Ti, kteří říkají, že to jsou reformisté versus tě, t, zastánce tvrdé linie. Je tam také hodně pragmatiků, to je třeba říci. Já pak tady hovořil také pan Buchner, pan Sariuš Volsky eh, mluvil o tom, že vlastně to je jenom takový přelud, eh, tady ta myšlenka těch vztahů. Já si myslím, že to není přelud, myslím si, že to je příležitost. Pan Galer říkal, že musíme být realističtí. Ano, ale je to příležitost. A tím uh, skončím. Uh, když eh, pan Kelam říká, že tam jsou eh, určité nezbytné předpoklady, které je třeba nejprve splnit lidská práva, dohoda eh, jaderná, s tím nesouhlasím a já si myslím, že jako politické frakce musíme vést tuto diskusi. Podívám se na ty pozměňovací závěry a chtěl bych zachovat celkový tón a rovnováhu této zprávy. V červenci tedy eh, vyprší lhuta pro pozměňovací návrhy. A teď bod 7. Dnes máme možnost si vyměnit eh, názory eh, k 20. výročí smlouvy o úplném zákazu jaderných zbraní. Já si myslím, že tohle je velice důležité datum, které nám může připomenout, jak důležitá je to otázka. Jde o to, že 146 164 eh, států eh, eh, tedy podepsala tuto smlouvu, myslím, že i Angola a, a, probíhají inspekce ve 84 zemích, jsou tam instalace a Severní Korea stále provádí zkoušky dále. A tato dohoda, navzdory tomu, že ji podepsalo tolik lidí, má pořád určité slabé stránky, eh, nedrží se ji všichni a dostáváme se eh, eh, k všem těm, tedy do obtížné situace. Hovořili jsme tady teď o Iránu a Federiku ještě jednou děkuji za to, že jste zajistili tu dohodu. Doufám, že bude dohod, dodržeta. A je tam třeba důležitý automatismus. A myslím si, že tady je důležitá úloha, tedy důležitý úkol, využít eh, toto výročí k eh, tomu, abychom byli aktivnější než do posud. Proto jsem také eh, velmi rád, že tady je paní vysoká představitelka, ale také eh, Juseubo, eh, zástupce eh, organizace té smlouvy o úplném zákazu a děkuji mu za jeho práci. Teď bychom hm, teď bych navrhl, abychom prostě vedli debatu do za pět minut deset, protože pak paní představitelka musí na plénum. Takže dáme jí eh, slovo potom panu eh, Cerbovi a potom si stručně vyměníme eh, názory. Federico, máš slovo. Děkuji vám. Dovolte, abych řekla, že jsem velice ráda, že tady dnes jsem především se všemi s vámi a také s panem doktorem Zerpo Eh, při oslavě 20. Eh, 20. Eh, výročí CCTB. Máme hodně společné práce v nadcházejících 20 a více letech, abychom z smlouvy učinili e, nástroj, který by mohl fungovat opravdu maximálně dobře. E, ráda bych vám poděkovala, pane předsedo, za to zorganizování dnešního jednání. Myslím, že je velice zásadní, aby se tato e, diskuze ve výboru AFED odehrála. Úloha parlamentu je klíčová. Je to sám o sobě velmi důležitý krok takovouto rozpravu dnes tady v tuto chvíli mít a svému příteli zde přítomnému bych velice ráda poděkovala, protože on Eh, CCTPO pracoval celá léta s energií a nadšením, které jsou chválihodné a musím říct, že jsme vždy eh, spolupracovali velmi dobře a to i předtím, než jsem byla v té, ve své stávající funkci a jsem přesvědčena, že za jeho vedení celá organizace získala hodně a ještě získá. CCBT je účinným nástrojem 20 let poté, co eh, byl v roce 96 eh, tento dokument otevřen podpisu, tak samozřejmě ano, vy jste se o tom zmínil, nukleární testy se úplně neukončily, ale je jich čím dál tím méně a samozřejmě mezinárodní společenství si čím dál tím důrazněji přeje, aby eh, zmizely úplně, takže tady došlo ke koncensu poměrně široké Eh, mezinárodní eh, komunity. Eh, CCTVO má organizaci, která je velice efektivní. I když je dočasná, tak je to organizace, která má skutečně globální přítomnost a může dělat věci, které jedna jediná země těžko by dělat mohla. Kvalitní analýzu údajů, vědecké zapojení Eh, k, eh, pro rozvoj systému. A to všechno je spolupráce zemí, které jsou velice různorodé. 85 eh, práce je dokončeno a příslušná konference, která by to měla všechno schrnout, se připravuje. A ještě jednou děkuji panu kolegovi a celému týmu za obrovské množství práce, které již bylo vykonáno. E, mezinárodní technická spolupráce je něco, co bych tady chtěla opravdu zdůraznit. Experti z tak e, různorodých zemí, jako je Izrael, Irán, Spojené státy a e, Ruská federace, pracují na tomto společném úsilí a každý členský stát těží z tohoto kolektivního úsilí. Musím říct, že práce na těch verifikačních režimech, na technologiích je velice záslužná. Evropská unie a všechny naše členské státy v tom hrají zásadní roli. Evropská unie je a bude i nadále klíčovým podporovatelem této činnosti a také této organizace. Všech 28 členských států ratifikovalo smlouvu velmi pravidelně Eh, kontaktujeme také eh, státy z přílohy 2, které ještě eh, smlouvu neratifikovaly a budeme tak činit společně. Pracujeme v tomto směru koordinovaným způsobem a rovněž poskytujeme výrazné finanční prostředky organizací nějakých 18,5 milionů eur a technické expertízy. Takže e, já jsem zmínila to, že e, se e, navazujeme kontakty a pravidelně kontaktujeme tedy země z přílohy 2. To je velice důležité, aby ten podpisový e, kruh byl dokončen a e, smlouva mohla efektivně fungovat. My pracujeme koordinovaným způsobem i s dalšími partnery a organizací ECCDTO. Zabýváme se také některými regionálními otázkami Eh, které tady byly již eh, zmíněny a, eh, a zdůrazňujeme jak bezpečnostní aspekty, tak aspekty civilní a je zapotřebí, aby aplikace té smlouvy byla dohledatelná, a to je především tedy důležité pro naše americké eh, přátele. Eh, chci také říct, že klíčovou roli tady hrají parlamenty. Já jsem sama byla eh, členkou Národního parlamentu, tehdy jsme se vlastně tady poznali a musím říct, že úloha národních parlamentů je nezastupitelná, protože ratifikace je nakonec v rukou právě o nich národních parlamentů a proto práce s kolegy v národních parlamentech parlamentech eh, vítí jaksi učinění těch kroků k směrem k ním v těch zemích, které ještě smlouvu nepodepsali, je pro nás opravdu zásadní formou pomoci. Samozřejmě, že je to na tomto Evropském parlamentu, aby, z, aby definoval ty nejlepší možné kroky. Může to být usnesení, může to být takzvaný networking, Eh, efektivní eh, účast na různých parlamentních setkáních, ale také koordinace a eh, jednotliví členové Europarlamentu mohou také pověření kontaktem s těmi či oněmi státy, především v příloze 2 eh, a CCTBO bude určitě připravena eh, to, tu, tuto práci Evropského parlamentu podpořit. Já si myslím, že my máme tu důvěryhodnost, máme eh, ty možnosti a máme také tu diverzitu, která nám umožňuje právě kontaktovat různé, různé strany, různé země. A Tady je také ještě třeba zmínit eh, a klást důraz na práci s občanskou společností, a parlament e, je k tomu také předurčen. E, poslankyně a poslanci v tomto směru mohou e, také vykonat hodně a nakonec ta síť je velmi výraznou pomocí. A teď regionální aspekt. Z geopolitického hlediska je to možná opravdu velice zajímavé. Já osobně jsem přesvědčena, že simultánní ratifikace některými zeměmi by mohla poskytnout velice zásadní eh, poput k klíčovým změnám v některých klíčových regionech. Eh, India a, eh, India a Pakistan to by samozřejmě v případě podpisu bylo velice výrazným signálem. A nebo takový Egypt a Izrael, tak to také by mohla být, mohl být základ pro zaprvé vytvoření těch podmínek pro Eh, nastolení větší důvěry a vytvoření předpolí pro eh, získání podpory eh, bez nukleární zóny v oblasti. Samozřejmě to vše je určitý cyklus, anebo můžete k tomu postupovat k tomu přistupovat jako k pohádce o slepičce a vejci. E, můžete e, prostě e, podporovat pozitivní vývoj. Je prostě třeba někde začít a myslím, že podpoříme vše, co bude vlastně naměřeno tím směrem, aby to bylo výhodné pro všechny zúčastněné strany. Eh, takže tady bych asi skončila a svého přítele bych požádala, aby eh, pokračoval a on vám nepochybně poskytne řadu dalších eh, podrobností. Ještě jednou vám, poděku, vám děkuji a také děkuji jeho jménem za to, že máme možnost oslavit toto 20-leté výročí takovým zásadnějším způsobem, ne nějak povrchně, ale způsobem, který má v sobě obsah. Děkuji za to, že eh, jste takto nastavila parlamentní eh, dimenzi. Na počátku eh, září máme také jednání zemí, parlamenty AKT, pardon, s národními parlamenty, takže se o tom nepochybně budeme moci také pobavit s nimi. Pane doktore Samba, máte slovo. Děkuji, pane předsedo paní eh, Mogherini, děkuji vám z celého srdce a vážené poslankyně, vážení poslanci, děkuji za to, že jste mě, nás eh, poz, Vali a e, za tu možnost vám podat nějaké informace e, o tomto tématu. E, chci říct, že paní Mogherini je mým dobr, mou dobrou přítelkyní a, a když se přidružila k té skupině výrazných osob, eminent person, které jsem předsedal, tak jsme se vlastně poznali. A musím říct, že paní Mogherini byla skutečně vůči osobností, která se zasloužila o to, aby se toto téma neustále neustále objevovalo na pořadu dne a by bylo i nadále velice relevantní. E, proč to e, říkám? Protože nemnoho lidí hovoří o, tomto, e, o této smlouvě o úplném zákazu testů atomových zbraní. Evropská unie v tomto směru dává nesmírně zásadní prostředky, vytváříme monitorovací systém, postupně vytváříme monitorovací možnosti s rozpočtem z Evropské unie. Je naší odpovědností, abychom vás v tomto směru informovali jako zúčastněnou stranu, eh, co se nám podařilo dosáhnout s vaší finanční politickou podporou a jak eh, s vaším vedením můžeme eh, se dál posunout, abychom učinili něco zásadního pro mezinárodní stabilitu a mír. Byl jsem velice rád, když jsem mohl vyslechnout část vaší diskuze o Iránu. A tady bych eh, možná začal. Bylo zajímavé, eh, vážené poslankyně a poslanci, eh, slyšet, jak přistupujete k tématu Iránu a jak chcete postupovat dál. Dovolte, abych k tomu připojil jednu věc. A mimochodem paní Mogherini byla velmi, velmi zásadně proto, aby se do smlouvy s Iránem také dostala tato věc, zákaz nukleárních testů. Tady došlo k určité ztracené příležitosti. E, možná, že mi někdo řekne, že jsem podjatý, že jsem příliš e, zasažen svým tématem, ale co se týče e, opatření, pro vytváření důvěry, tak bylo patrně dobré Iránce do tohoto zasunout, za, za, za členit. Proč by Irán měl tuto smlouvu podepisovat? Irán ukázal dobrou vůli. Já jsem se setkal s ministrem Jarifem, velice úctyhodný muž, příjemný muž a on hovořil o postupu krok po kroku v této věci. Já si myslím, že jak budeme implementovat smlouvu s Iránem, tak tady je pro vás příležitost, příležitost pro Evropskou unii, pro evropské poslankyně a poslankyně poslance postupně zavést tuto koncepci e, toho, aby CCTB e, se stalo součástí iránské e, smlouvy s Unií. V této naší celkové snaze dostat Irán zpátky na mezinárodní fórum. Takže tady to trochu vnímám jako ztracenou příležitost. A Sýrie. Sýrie opět je tak trochu um, ztracenou příležitostí. Podpis Sýrie není zásadní pro vstup platnost této smlouvy smlouvy, ale kdyby se eh, Syřané připojili, eh, nebylo by to špatné. Je tady ta umluva o chemických zbraních, eh, CCB se mohlo připojit, prezident Assad v tomto směru mohl něco učinit. Takže my to trochu vnímáme jako ztracené příležitosti, uniklé příležitosti a proto bychom vás rádi vyzvali, eh, aby těch osm eh, zbývajících zemí eh, jste tak trochu vzali víc v potaz. A především jde o Spojené státy. Prezident Obama řekl, že v roce 2009 měl v úmyslu to předložit kongresu, ale neměl ty příslušné hlasy. E, takže to je otázka demokracie. Tady prostě e, jsou věci tak, jak jsou a proto jsme na tom tak, jak na tom jsme v tuto chvíli. Ale myslím, že na vaší straně je řada možností, jak věci posunout. Máte možnost udělat hodně práce. E, můžeme ty, tuto téma dostat do rozpravy, protože rozhodnutí o ratifikaci smlouvy leží na vás, na těch zbývajících osmi Eh, státech a jejich eh, a vašich kolezích v těchto osmi státech, eh, protože nemůžete samozřejmě dát 40% vašeho rozpočtu do něčeho a nechat to být a nestarat se o to, jak ta smlouva bude postupovat. Teď máme 20 let od jejího vzniku, doufám, že za 20 let to bude jiné. Před několika dny jsem se setkal, to pro mě velké potěšení, s premiérem Neta na Hulem, Měli jsme zajímavou diskuzi po nějakých 40 minut. Bylo dost času na to, abychom se zabývali některými věcmi podrobněji, regionálně a tak dále, abychom se pobavili o tom, o co Izraeli v mezinárodním e, oblasti jde. A premiér se chystá na cestu e, do Afriky, navštíví nejenom východní Afriku, ale později i západní Afriku. A jedna z věcí, o kterých jsme diskutovali, bylo, jak v tomto úsilí, které které tady zmiňuji, jak můžeme získat eh, sympatie eh, pro to, co Izrael dělá s těmito rozvojovými zeměmi eh, ohledně spolupráce a jak se ta spolupráce v následujícím období může realizovat. A já jsem o tom také Eh, v, této, eh, v tuto chvíli eh, hovořil o té smlouvě o zákazu nukleárních testů. Oni nemají co ztratit, naopak mohou získat, získat sympatie, získat prostě e, určité body, e, víte, že tady prostě teď někteří volají po dvou státech e, a je to vůle mezinárodního společenství. Paní Mogherini říká, že tady jsou věci regionální, ale pak také po mezinárodní úrovni můžeme věci zlepšovat. Chci ještě říct, že s vašimi prostředky se nám podařilo učinit hodně. Z 90% jsme úlohu splnili a mezinárodnímu společenství jsme dali eh, nejenom eh, verifikační režim a mezinárodní monitorovací systém. Mimochodem eh, minister Kerry o tom říká, že to je jeden z největších, nejlepších výsledků a to je všechno k dispozici ve, ve chvíli, kdy smlouva ještě není eh, účinná. Eh, a to mě vede k Severní Koreji. Eh, to je téma. Já bych eh, si dovolil dokonce použít slovo frustrován. Já prostě jsem frustrován z toho, že Severní Korea není součástí těch snah. A přitom, kdyby se připojila, tak by to bylo jeden z kroků pro řešení problému na korejském poloostrově. Ale pokud se podíváme na některá usnesení i například 2270 eh, bezpeč... Eh, Rady OSN, tak tam se vlastně eh, nehovoří vůbec o, tomto, o této smlouvě, o této dohodě v souvislosti s korejským poloostrovem. myslím si, že to je škoda. Tady si myslím, že Evropané by mohli udělat hodně pro to, aby věci začaly být vnímány lidmi seriózně, protože jde o váš rozpočet. Vy musíte obhajovat to, na co dáváte peníze. A lidé by měli toto téma vnímat jako skutečně maximálně relevantní, když se teď pohybujeme směrem k úplnému dokončení ratifikací, tak jak jsme to započali před 20 lety. Mohl bych hovořit mnohem déle, ale asi by bylo dobré, kdybych vám dal prostor pro otázky. Paní Mogherini hovořila o monitorovacím systému. Technicky jsme připraveni, potřebujeme vaše, eh, váš leadership, abychom se posunuli a aby konečně smlouva Eh, vstoupila, eh, byla účinná. Děkuji vám. Eh, děkuji. Já budu hovořit jako člen země, která je hostitelskou zemí CCTBO Rakouska ve Vídni. Je tato organizace usídlena a také jsme vlastní e, kapacity. E, nukleární testy otravují e, životní prostředí, atmosféru, přinášejí nedůvěru, frustraci a strach. Vlády věnují obrovské množství peněz na to, aby vytvářely tyto arzenály. Zároveň ovšem musíte vnímat ty naděje, eh, které vedly k uzavření smlouvy. Kdokoliv, kdo navštívil Nagasaki či Hirošimu, se nevrátí jako stejný člověk domů. Je opravdu škoda, je to, je to eh, velmi, velmi špatné, že tato smlouva ještě nebyla ratifikována všude, že není účinná. Měli bychom všichni se o to přičinit. Ať je to jakkoliv důležité, tak si musíme také Eh, uvědomit, že eh, tady jde eh, o ochranu před, rovněž o ochranu před přírodními E, katastrofami a e, japonská vláda například mohla e, vydávat včasná varování a i ty nejmenší zachvění v zemské kůře jsou těmito monitorovacími zařízeními zachycovány. Takže závěrem jakákoliv země, která je v opozici vůči podpisu ratifikaci toho, této smlouvy, tak prostě nedostává svým povinnostem jako povinnostem člena mezinárodního společenství. Takže já si myslím, že by možná bylo užitečné na plenárním zasedání při příležitosti 20. výročí vést rozpravu k tomuto tématu. V neposlední řadě proto, abychom ukázali, jak podporujeme práci CCTBO. já jsem čekal, až, až bude dokončeno tlumočení, tak se trochu omlouvám za spoždění. Mám eh, takový malý dotaz. Jak to vypadá s našimi obchodními vztahy? Eh, jak to třeba zařídit, aby Indie, Pakistán, Egypt, Izrael tyto, eh, tuto smlouvu podepsali. Nemůžeme začít se smlouvou jako takovou. Možná, že bychom si měli připomenout diskuzi z posledního zasedání či z poslední eh, konference o nerozšiřování eh, nukleárních zbraních. A eh, já bych tady položil následující otázku. Ty, ta ustanovení v obchodních dohodách nemohou být využívána výrazněji, abychom postoupili i v této věci, která je dnes předmětem našeho tématu. Děkuji, pane předsedo, děkuji za tuto možnost o těchto témat hovořit ještě, než jsem byl zvolen do tohoto parlamentu, tak jsem byl také místo předsedou organizace eh, primátorů eh, eh, pro světový eh, mír a navštívil jsem obě japonská města, viděl jsem hrůzy a myslím si, že je opravdu politování hodné, že takových zemí zbývá, které ještě smlouvu nepodepsali. Já se ptám, co můžeme jako Evropský parlament víc učinit, abychom vám pomohli v této práci. Mé kořeny jsou také v indickém eh, subkontinentu a uvědomuji si, že eh, Indie a Pakistán jsou klíčovými zeměmi. A co tedy můžeme v tomto směru udělat? A pak je tady otázka Blízkého východu. Eh, od 90. let tady existuje úsilí, aby střední východ se stal eh, eh, zónou eh, bez nukleární přítomnosti. Pak je tady otázka nejenom Iránu, ale také Izraele, o kterém se řada lidí domnívá, že má nějakých 200 nukleárních bomb. Takže jak tyto věci zasadit do širší perspektivy? Děkuji vám. Ano, velmi stručně k tomu, zda můžeme využívat své nástroje, včetně obchodních dohod, k tomu, abychom vyvíjeli tlak. Když se podíváte na zbývajících osm států podle přílohy 2, tak eh, myslíme, že by to asi vyvolalo velkou politickou diskusi. Je to USA, Čína, Irán, Severní Korea, Indie, Pákistán, Egypt a Izrael. A u těch eh, všech, nebo téměř u všech máme určitý nástroj nátlaku a pak je to otázka politické volby, do jaké míry tyto nástroje, nástroje použijeme. Já bych byla připravená zahájit tu diskusi samozřejmě, je třeba si uvědomit, že by to nemělo jenom hospodářské, obchodní um, dopady, ale také geopolitické, minimálně v některých případech ale eh, byla bych připravena vést tuto diskusi s parlamentem i na plenárním zasedání, i když musím říci, že včera večer na plenárce bylo méně poslanců, než je tady teď, takže eh, nepodceňovala bych práci na AFETu. Já ráda eh, chodím do výboru. Myslím si, že právě ty výbory mají často větší zájem a ta konverzace je lepší v takovémto uspořádání. Chtěla bych ještě zdůraznit eh, jeden bod, který jste zmínil, a sice, že proč je tato práce tolik důležitá, proč Evropská unie je tolik důležitá v CTBT, a to i z hlediska rozpočtu, protože je to důležité samo o sobě, ale je to důležité také jako součást širšího programu. Širšího programu nešíření jaderných zbraní, odzbrojování, jaderné bezpečnosti. A je to klíčový eh, program, klíčová součást evropské politiky i bezpečnostní politiky a také je to součástí širšího programu snahy o vybudování regionálních systémů, které budou navzájem spolupracovat. S tím má tedy EU ehm, e eh, zkušenost, snaží se o to ale zatím to ještě neznají třeba v jiných regionech světa. A my si myslíme, že toto by mohl být jeden z aspektů, které by mohly usnadnit lepší porozumění a e, větší spolupráci v některých částech světa, například v Indii, v Pákistánu, ale také na Středním východě. Myslím si, že hodnota vaší práce, práce, kterou děláme společně nebo s těmi, kteří nás podporují, spočívá v tom, že má právě i širší politické vyhlídky a hodnoty. Děkuji vám, pane předsedo. Paní Mogherini hovořila o obchodě. Možná jsem v lepší pozici, když hovoříte o tom konstruktivním nátlaku, protože já jsem z Burkiny Faso a vím, jak to tam eh, funguje s tím obchodním nátlakem a jak to může přinést účinek. Když třeba hovořím se zeměmi, jako je Angola, a pan předseda zmínil, že Angola patří eh, k jedné z posledních zemí, která ratifikovala e, smlouvu o všeobecném zákazu zkoušek, když Eh, vlastně žádali o nestále eh, křeslo eh, v Radě bezpečnosti, tak tady byl konstruktivní nátlak tak v tom smyslu. Podepsali jste CTBT, podepsali jste dodatkový protokol MAAE, udělali jste tohle, udělali jste tamto. A to je dobrý konstruktivní nátlak, který pomáhá zemím, jako je Angola a třeba i dalším rozvojovým zemím, připojit se do těch mezinárodních for vlastně s čistýma rukama. A myslím si, že to tež můžeme dělat i s jinými zeměmi do určité míry, ale musíme uh, tento nátlak vyvíjet tak jako tak. A pak bych se chtěl zmínit o otázce, o které se teď právě diskutuje, a to je vlastně eh, členství Indie v, ve skupině jaderných dodavatelů. Eh, my v tom nejsme přímo zapojeni, jakožto CTBT, ale někteří říkají, proč eh, Ehm, by se toto nemělo nadnést? Proč by se to nemělo vlastně zohledňovat u zemí, jako je Indie a Pakistán, které se připojují do skupiny jaderných dodavatelů? Není to z naší strany, ale když se o tom diskutuje a když to přichází třeba ze strany různých podpůrných for, jako je Evropská unie, tak by nám to mohlo pomoci. A my působíme jako rybář. Rybář prostě sedí, eh, loví a jeho úkolem je chytit tu rybu. A když se tedy diskutuje o tak důležité věci, jako je skupina jaderných dodavatelů, a pak se objeví problém, a ten problém by mohl vést k řešení, který mm, při, při, eh, dospěje i k ratifikaci CTBT, pak proč ne? Mluvil jsem o Indii a o Pakistánu, ale stejným způsobem to můžeme aplikovat na Izrael, Egypt a Irán i ty můžeme přimět k tomu, jak říkala paní Mogherini, k té společné ratifikaci, ale společná ratifikace, eh, neřekl bych, že je nemožná, nic není nemožné. Myslím, že eh, v té diskusi 3 eh, plus 3 se vám podařilo hodně. Trvalo to dlouho, ale paní Mogherini, vy jste to řekla a myslím, že bychom v tom měli pokračovat. Když je tady otázka, co můžete dělat, tak co můžeme dělat pro CTBT, co můžeme udělat pro Irán. Je pravda, že to je náročné dostat lidi k jednacímu stolu, ale právě prostřednictvím těch náročných eh, úkolů můžeme dosáhnout silných výsledků a pak být spokojeni s těmi výsledky a je to už 20 let a je tedy na čase, abychom něco udělali, abychom si sedli kolem jednacího stolu a abychom čelili té složité realitě. A sice, že nemůžeme tak dlouho a tolik investovat do tak důležité otázky, jako je smlouva o všeobecném zákazu jaderných zkoušek a pak to nechat padnout do bodu, kdy lidé řeknou, že už tady je určitá únava z té smlouvy a proč tedy do toho dále investovat, když nevidíme světlo na obzoru. A tohle právě EU může udělat, vyzvat k diskusi a já jsem rád, že tady někdo z poslanců Eh, navrhl, že by se to mohlo projednávat na plenárním zasedání. Eh, paní Mogherini říkala, že dnes tady je více lidí než na plenárce, ale plenární zasedání je tedy nejvyšší orgán eh, tohoto parlamentu a možná by to potom mělo i větší odezvu v mezinárodním společenství. Mělo by to takovou odezvu, že by se ukázalo, že EU e přikládá význam této smlouvě. Tato smlouva musí zůstat relevantní a právě kvůli této relevanci by vám skutečně nemohu dostatečně poděkovat za příležitost, kterou nám dáváte dnes, za to, že tady spolu s vysokou představitelkou můžeme mluvit o otázce, která eh, vlastně pro nás tak důležitá a skutečně vám nemohu dostatečně poděkovat. Eh, můžete také toto řešit v kontextu NATO. proběhla bezpečnostní konference v Ljubljaně, kde, kam jsem byl povolán jako hlavní řečník eh, v souvislosti s CTBT a v kontextu na to eh, se o tom hovořilo hodně o CTBT. Byla myšlenka, že by se CTBT mohla zmínit v nějakém usnesení na to a EU na to může zatlačit, protože samozřejmě tam působí hodně zemí Evropské unie. Takže pokud by se podařilo pro tlačit nějaké usnesení tak, aby se vyvíjel konstruktivní nátlak na zbývajících osm zemí, tak by to bylo užitečné. Po 20 letech bychom se mohli tedy eh, zaměřovat vlastně na, na to jádro textu, na ten cíl, to znamená zavést tu smlouvu a teď už na to velice dlouho čekáme. A ta eh, cesta je součástí té příležitosti, kterou tady dnes máme. A měli bychom Eh, skutečně eh, se hýčkat tu cestu, která by vedla ke skutečnému a reálnému zákazu jaderných zkoušek. Děkuji vám, pane předseda. Předseda, děkuji. Děkuji vám za vaši práci, přejeme vám hodně štěstí, budete mít naši podporu, pokud ji budete potřebovat. A budeme o tom diskutovat ještě dále, budeme o tom diskutovat také s kolegy z národních parlamentů a určitě se to ještě dostane na program, takže děkuji mnohokrát. A teď tady máme ještě jeden bod, takže prosím ještě chvilku vytrvejte. Meine Damen und Herren, wir haben noch Tag. Dámy a pánové, máme ještě jeden bod na pořadu jednání. Dnes, jak jsem říkal dříve, jsou tady Junosovi z Azerbajdžánu a také jejich odvážná dcera, která nás vždycky trápila, abychom tady dělali více, než toho děláme, ale podařilo se jí to úspěšně a jak se o dcery sluší, tedy když jde o rodiče. A já bych poprosil, abyste jim teď dali příležitost jim říci několik slov k situaci v naší zemi, tedy v jejich zemi, abychom potom tedy v 10 hodin se mohli odebrat dál za svojí prací. Nun beginnen wir. Takže teď uh, se do toho pustíme. Vielleicht sollen wir dann mit Herrn Yunus beginnen. Možná, že začneme tedy s panem uh, Yunusem. Two ladies together, no chance. Tak uh, dvě dámy společně, tak nemáme šanci. So, Mrs. Yunus has the floor. Takže slovo dostává eh, paní uh, Yunus. Thank you very much. It's very difficult. Děkuji vám. Eh, je to velice obtížné brát si slovo v Evropském parlamentu, tak jsem z toho trošku stresovaná, omlouvám se. ne, nedokážete si to představit, jak je to vězení v Azerbajdžánu. A proto jsem chtěla eh, poděkovat. Eh, a děkoval jsem teď paní Mogherini, děkuji za velkou podporu, eh, které jsme dosáhli já a můj manžel Tarif a všichni kolegové, kteří hm, zůstali ve vězení pod tím velkým tlakem v Azerbajdžánu. Hm. Děkuji eh, panu eh, předsedovi Šulcovi, panu Elmaru Brokovi, eh, Katy Píry, paní Luňáček. Mnohokrát děkuji bez vaší podpory. Nemáme tušení, jestli bychom byli svobodní. A mohli bychom být společně s naší rodinou. A během hlavního líčení už jsem si upřímně řečeno nemyslela, že výjdu na svobodu. Řeknu vám něco k situaci v Azerbajžánu. Protože v Evropě hmm, asi uh, není úplně eh, jasné, uh, nebo nerozumíte tomu i, jak to vypadá na Jižním uh, Kavkazu. Začalo uh, to uh, z, už za Sovětského svazu, když my jsme uh, začali uh, vy, vyjet aktivity v oblasti lidských práv a Sovětského svazu. Tam bylo velké mezinárodní vězení, teď za současného Azerbajdžánu, to je takové malé národní vězení. Sovětská unie byla říčí zla. Zatímco Azerbajdžán dnes je čtenem OBSE, Rady Evropy, má politiku dobrého sousedství, východní sousedství. A někteří vaši kolegové říkali, no, Není možné eh, srovnávat Azerbajdžán se Sovětskou unii. Ale já jsem nehovoril o stalinských dobách. Já jsem eh, hovořil o dobách Brežněva a Gorbačeva. Nicméně teď se trošku vracíme do stalinských dob. Eh, například můj manžel Arif už byl poprvé zatčen v roce 1976. Jeho, on a dva a přátelé se pokoušeli vytvořit alternativní organizaci, takový alternativní komsol, mol ale vyšetřování za eh, Sovětského svahu eh, řekli, že to není vhodné před eh, výborem, tedy před výročím říjnové revoluce ho dostat do vězení. Nenutili ho, nebyli ho. V roce 2000, teď byl, teď byl tedy zadržen do stejného zařízení, A ukázali mu to místo z roku 1976. Vy jste náš eh, nepřítel z roku 1976, řekli. Sledujeme situaci. A, a mm, byli ho. On má teď zdravotní problémy, protože uh, byl uh, moderní v Azerbajdžánu mučen, když mu bylo 60. Náš uh, institut míru a demokracie byl vytvořen v roce 1994. A jeden z našich hlavních úkolů bylo vytvořit eh, seznam politických vězňů. Ještě než se eh, Azerbajdžán eh, stal členem Rady Evropy, tak na seznamu politických vězňů bylo 760 jmen. A, ehm, my jsme navrhli, aby se Azerbajdžán a Arménie setkali v rámci Evropy aby Rada Evropy eh, udělala zvláštní zprávu o situaci v oblasti politických vězení, eh, vězňů. A, a dosáhli jsme toho, aby eh, z Belgie byl jmenován zvláštní zpravodaj Rady Evropy k otázce politických vězňů. A on zapsal vynikající ustanovení a většina z těch 760 lidí byla propuštěna pouze 17 jich zůstává v vězení. V roce 2010 zpravodaj EU Christopher Strasser začal pracovat jako zvláštní zpravodaj pro oblast politických vězňů. Ten seznam roste asi 300. On nedostal ani e, víza do Baku. A Rada Evropy nemůže udělat nic. Zvláštní zpravodaj nedostal víza do Baku. My jsme e, pracovali s e, úřadem pana, kanceláří pana Štrasera velmi rychle a mm, poskytovali jsme e, podklady ke každému vězňovi a v roce 2013, když se to projednávalo, tak usnesení k politickým vězňům v Azerbajdžánu Mm, se, se nesetkalo s dostatečnou podporou. Ti eh, členové nepodpořili eh, dostatečně eh, tu rezoluci o politických vězních, takže je možné říct, že poslanci parlamentního schromaždění Rady Evropy vlastně vyply světlo, zhasly, zhasly před tímto útlakem opoziční vůdci byli teď podotýkáni na konci eh, února a začala represe. A, a od května do eh, eh, roku do listopadu 2014 byl, byl Azerbajdžan předsedou parlamentního schromáždění Rady Evropy a tehdy jsme šli všichni do vězení. Takže tady byla silná opozice a během těch šesti měsíců Všichni aktivisté občanské společnosti, novináři, eh, obranci lidských práv. Ale někdo, eh, někteří přátelé říkali, no ale může si za to. Máš eh, z takové zkušenosti, musíš to chápat, že budeš, musíš opustit tu zemi. Ale a dcera tě přiveze do Nizozemska. Ale víte, náš institut byl v Azerbajdžánu velmi populární. Já jsem dostávala spoustu dopisů s adresou Bakulila Junos. Nebyla tam žádná ulice ani číslo domu a dostával jsem ty dopisy. A lidi potřebují naši podporu. Musím vám vysvětlit, že nejenom aktivisté občanské společnosti pocitují tlak eh, proti sobě v Azerbajžánu. Běžní lidé nemohou eh, žít ve svobodě v této zemi. V roce 2008 v našem institutu eh, jsme přišli ze severních provincií z Azerbajdžánu, nebo dvě rodiny přišly a z toho dvě dcery jim byly uneseny. Nechci vás zdržovat, ale ale všechny důklady o tom, že eh, šéf policie toho distriktu, eh, toho okrsku, eh, zorganizoval únos za pět let, a, a, a několik únosů a ty lidi se stali a, a, předmětem obchodu a, s lidmi. My jsme a, sebrali všechny informace a oni všichni, a, tedy dokázali jsme, že v této severní části Azerbajdžánu policie a, tedy a, někdo šel do vězení a výsledku, eh, ale tam ta policie zůstává a pokračuje s tím organizováním dále. Včera jsem si přečetla, že eh, americké ministerstvo zahraničí vybral, eh, vydalo zprávu o tomto a je určitě dobré, že byl jmenován plán, kdo, kdo je v jeho čele v tomto boje proti obchodu s lidmi no, náměstek ministra vnitra azerbajdžanský. Ale oni jsou, ten, tyhle lidé eh, jsou uh, sami do toho zapojeni. A oni mě za to pohlasili uh, eh, k soudu. Ohledně toho, že uh, urážím policii. Pak mi řekli, eh, že, jste, že jsem velmi hloupá a že moje dcera bude příští eh, obětí eh, toho obchodu. My jsme jí samozřejmě byli, báli jsme se a v roce 2009 jsme ji odvezli do Nizemska. V roce 2011 k nám přišla a, a řada lidí a, a, do kanceláře a říkali nám, že nám něčí dům. V roce 2011 přes 60 tisíc obyvatel Baku a, a bylo vystěhováno a jejich domy byly zničeny, když Hamalidi eh, se eh, rozhodl tam vybudovat park. Já jsem v roce 2011 poskytla rozhovor k pošlapávání majetkových práv New York Times a už 11. srpna buldozery eh, zničili náš vlastní dům, který eh, tehdy byl kanceláří našeho institutu. Ta demolice eh, proběhla bez varování. všech náš majetek, knihovna, archiv přišel v nímeč. A, a i když jsme soudně vyhráli odškodění za demolici, tak jsme nic nedostali nakonec. Takže chci vysvětlit, že běžní občané v Azerbajdžánu nemají možnost eh, chránit rodinu, děti, dům. A v důsledku toho nám silí, vytváří násilí. Žijeme eh, v zemi, kde 20 eh, území je okupováno Armenií. ale a, eh, a eh, zbytek eh, vlastně takovým rodinným biznesem a našeho vladaře. A je to jako ve středověku, protože celá země je rozdělena mezi oligarchy, kteří jsou zároveň ministry. Včera jsem tady při setkání s vašimi kolegy řekla, že jsme dosáhli určitého pokroku. Azerbajdžan se zlepší Teď eh, je tam méně tedy eh, politických vězňů. Ano, máme eh, větší svobodu, ale do vězení se zase dostávají noví lidé. Dnes už vím od 148 politických vězních. A... A co tedy můžeme dělat? Jaké jsou návrhy, jak postupovat v takových situacích? Myslím, že je zaprvé důležité podávat skutečné informace o situacích v našich zemích. Samozřejmě, že lidé, kteří sledují lidská práva, poskytují informace o obětech represe, ale více pozornosti eh, tomu věnují aktivisté občanské společnosti. My máme ale hodně lidí, Eh, míromilovných eh, lidí, kteří se ocli ve vězení. A eh, z toho důvodu, že jenom prostě kritizují v našem muslimském Azerbajčánu. Tady prostě Eh, naši představitelé říkají v mezinárodních instancích, že jsou zárukou eh, naší stability, že nás chrání před islámskými eh, akcionáři, ale skutečnost je jiná. Eh, věřící, mírumilovní věřící jsou podrobováni mučení a eh, pak eh, samozřejmě dochází k jejich radikalizaci. A to se teď právě teď odehrává. My jsme podnikli různá šetření. Můj muž vydal osm knih o islámu a situace je velice, velice nebezpečná, protože dochází k útlaku mírumilovných věřících na Kavkaze. A já si velmi dobře pamatuji po pádu Sovětského svazu, když jsem hovořila o strašlivé situaci v Azerbajdžánu, tak mi odborníci z Evropy říkali, potřebujete přechodné období. E, podívejte se jako například na Egypt, na Mubarak, e, na Syrii s Asadem. Oni prostě věci e, postupně zlepšovali krok po kroku a Azerbajdžán na tom bude stejně. No a dnes tedy skutečně skutečně eh, eh, sleduje naše vedení Asada. Já ale nechci, aby Azerbajdžán byl novou Sýrií. Každopádně si pamatujte, že další takováto revoluce bude na území bývalého eh, Sovětského svazu v Azerbajdžánu, Uzbekistánu, Kyrgyzstánu kdo byli ti kamikadzi na istambulském letišti 28. Eh, června. Čečenci, eh, Armén a Uzbek eh, prostě násilí plodí násilí. Diktátor jako Ahoma Malir nedal nějakou, žádnou možnost, aby se míroví věřící projevovali, aby se civilní aktivisté projevovali, aby došlo ke změně citlivými míromilovnými prostředky. Teď má Evropa hodně problémů s přistěhovalci, s uprchlíky ze středního východu. Pokud tady prostě nebude žádná možnost eh, mírového vývoje v Azerbajčánu, eh, v bývalém Sovětském svazu i jinde, tak tady prostě bude více přistěhovalců i z naší oblasti. Každopádně závěrem děkuji za vaši pozornost, děkuji za vaši eh, podporu. Je velmi důležité, aby Evropa podporovala politické vězně bez rozdílu. Židy, muslimové e, i křesťané musí všichni e, společně figurovat na našich seznamech politických vězňů. A teď dovolte něco málo slov o Karabachu e, proč nedošlo k míru na, v Karabachu? No, tak samozřejmě Rusové Eh, využívali situace, ale je zapotřebí, aby prostě tady byla dobrá vůle pro mírové řešení, ale každý diktátor prostě potřebuje nějakého cizího nepřítele. Každý. A potřebuje tedy cizího i vnitřního nepřátele. Bez, před tou válkou v Dubnu lidé v Azerbajdžánu žádali mír? Ne. Žádali jídlo, ale po eh, čtyřdenní eh, revoluci eh, se začaly objevovat vlastenecká, vlastenecká hesla ohledně Karabachu. A celá mezinárodní komunita žádala demokratizaci, svobodu politických vězňů, ale během té čtyřdenní války a poté bylo žádáno příměří. Kdo tedy vyhrál? vyhrál Hamalin eh, v této čtyřdenní válce. V roce 2010 jsme v Azerbajdžánu vytvořili eh, jednu jedinou společnou webovou stránku mezi Azerbajdžánem a Arménií. Byl to eh, jediný prostor pro společný dialog a přicházelo tam hodně mladých lidí, kteří chtěli dialog. A A pak ještě otázka arménských eh, špionů. Když mluvíte v Arménii s novou generací, eh, tak se dozvíte, že Turci a Azerbajdžánci jsou nepřátelé. My v Azerbajdžánu analyzujeme eh, školní učebnice a tam se jim říká, že v 8. století za rozdělením e, muslimské komunity mezi šíty a e, sunity, že za to mohou arménci. Takže tento konflikt bude trvat věčně a lidé, kteří chtějí e, mírové řešení, jsou pod záminkou, že jsou arménskými špiony vrhováni do Eh, vězení. My potřebujeme prostě všechny jednotlivé eh, strany dostat eh, k jednomu stolu, aby se postavili proti terorismu, proti válce, pro náš bezpečnější a váš bezpečnější svět. To Yunus. Děkuji, paní Junus. Pane Junisi, paní Eh, Jenom si paní eh, Cero, děkuji vám eh, za ten výklad tady. Můžete si být jistý, že Azerbajdžán nestratíme z očí a budeme i nadále vyvíjet tlak, tak abychom mohli něco rozumně dosáhnout. Samozřejmě ty otázky, o kterých jste hovořila, k situaci mezi Armenií a Azerbajdžánem tam eh, vždycky eh, Evropská unie se hrává mnou roli, protože eh, ta situace není jako prospěchu nikomu, ani Armenii, ani Azerbajdžánu. Proto bychom zde měli silně pracovat na kompromisu, i tedy v zájmu lidí v regionu. Já jsem sám z rozdělené země, takže máme trochu zkušenost rodinnou zkušenost s tím, jak vypadá rozdělená země. Někdy mám ten e, dojem, e, že během té čtyřdenní války, která proběhla, že zde byl zažehnut určitý oheň a samozřejmě eh, neustále se tady vněšuje Rusko do toho. Já vám jednou ještě jednou děkuji a, samozřejmě dveře tady budete mít eh, vždycky otevřené a budeme s vámi nadále rádi spolupracovat. A, a bude nás podporovat, když jste teď občané eh, Evropské unie. Ještě jednou děkuji nizozemským úřadům, že tak rychle a nebyrokraticky, pokud jsem to správně pochopil, reagovali eh, na žádost o azyl a to není vždycky tak eh, snadné. A, a pracujeme tedy a, eh, ne, ne, vždycky pracujeme z tohoto základu a každopádně vám přeji hodně úspěchu do života a doufám, že jednou se budete si vrátit k lepší situaci ve vašem domě. A, a dostanete se tady do a, situace, kdy budete moci svobodně vyjadřovat své názory. Ještě jednou děkuji.